pense que la technique Skype est avec nous. OK, donc on va reprendre. Takže ob, se pustíme znovu do práce na bodu 10, což je vývoj v Libanonu. Víte, jaká ta situace je už několik týdnů, probíhají veřejné protesty v ulicích. Je to velice eh, kolísavá, volatilní situace. A my jsme považovali za důležité se obrátit a podívat na tento vývoj této spojenecké zemi, s kterou máme přátelské vztahy. A probíhá to všechno kontextu našich, eh, toho našeho sledování pacifistických hnutí v celém světě. Například jsme se už zabývali Sudánem, Alžírskem nebo Hongkongem. A dnes tu máme zástupce z Bejrutu, kteří jsou s námi tady přes Skype a dáme jim eh, slovo. Karim El Mufti, politolog a prá, profesor práva a vede také eh, Um, jakousi právnickou kliniku na Univerzitě moudrosti a další zástupce, eh, který se zabývá lidskými právy, George Kelly. A každému z vás dávám po deseti minutách. Très bien, merci beaucoup. Euh, bonjour, uh, éminent député. Já vás zdravím, poslanci a poslankyně. Děkuji, že jste eh, se svolili s tím nám věnovat pozornost jak jste řekla, paní předsedkyně, tak my tady čelíme jakési vlně protestů, dosti nevýdané v Libanonu. Nejen v tom směru, že je to vlastně vůbec e, první vlna tohoto typu a rozsahu, ale protože to také má zvláštní formát, je to decentralizované a také, protože už je to, to trvá 26. den tato mobilizace, Eh, která přichází v kontextu eh, špatných zpráv uplynulých let, kdy jak si máme, čelíme velké zátěži z ekonomické a sociální a to vedlo k tomu nárůstu manifestací a propuknutí manifestací. Mezi těmi špatnými zprávami jich několik. Například eh, liberalizace nájmů, což postihlo negativně různé eh, rodiny na okraji společnosti a eh, zrušení některých ehm, podpor, ceny rostou, těžko získáváš přístup k penězům, zejména k dolarům. No a toho 17. prosince, kdy padlo to slavné rozhodnutí ministra telekomunikací zdanit WhatsApp, <laughs> mobilní aplikaci. A kromě toho máme lesní požáry, což také přispělo k tomu, že eh, tedy to, a v tomto kontextu je tu nerovnost, velká nerovnost. Chudoba, korupce, špatná zpráva. Mezi rokem 2005 a 14 procento nejbohatších Libanonců e, vlastní čtvrtinu HDP a 10% těch nejbohatších. Jejich e, bohatství rostlo mezi 10-15%, ostatní naopak ztráceli. Mezi těmi faktory lze zmínit také velký demografický tlak, například mládež, 41% eh, lidí, kteří je pod 24 eh, let. A tito mladí jsou nezaměstnaní a samozřejmě ta špatná ekonomická zpráva vede k tomu, že jen málo lidí s diplomem zůstává, zůstanou v zemi. Čili je tu jednoznačný únik mozku na, v katastrofické formátu. Kromě toho je tu deficit, deficit rozpočtový 3 miliardy dolarů v roce 2018, veřejný dluh 150 HDP, jeden z nejvyšších na světě. No a pak ukazatele, které jsou v červeném, například bilance obchodní, 17 miliard deficit za rok 2018 a negativní sold bilance pladeb minus 6,4 miliard dolarů jen za těch několik prvních měsíců roku 2019. A následkem je naprostá ztráta důvěry obyvatelstva a samozřejmě i tlak na měnu a to, že se objevil černý trh, Eh, kde eh, jsou úplně jiné směné kurzy s dolarem. Eh, politický systém je sklerotický v tom smyslu, že připomínám, že v roce v roku 2008 jsme v jakémsi konzensuálním modelu. Ale mezi, kromě 2011 a 2013, kdy v podstatě všechny politické strany se si dělily moc, No a to, to, samozřejmě, to, když člověk patří k tomuto systému, tak má větší přístup k bohatství, tak asi oligarchie eh, těch, kdo jsou blízko té politické elitě a to celkově oslabuje populaci. V roce 2015 první vlna protestů měla za následek jaksi krizis odpady, kdy se začaly kupit v Bejrutu odpadky v ulicích a to pak vyústilo v nahrazení e, té firmy, která e, odvážela odpad. Mělo to také politické dopady, že se objevily nové alternativní politické subjekty. 2017 v těch e, městských volbách Bejrutu. Beirut Marinati to byla alternativní skupina, která i nadále zůstává velmi solidním aktérem v terénu. Dále v roce 2019 se objevily různé alternativní kandidátky, ale nepodařilo se jim dlouhodobě transformovat parlamentní cenu. Pouze jeden poslanec, který zastupuje tu nezávislou politickou scénu. A ten protestní hnutí do roku 2019, tak vůči němu politický systém je naprosto inertní, protože prostě není připravený, není schopný řešit takovou situaci. No a tudíž zcela ignorují tyto výzvy důstojnosti a zcela velkodušně také to nejenom ignorují, ale také jsou tu určité represe. No a jsou tu jakési eh, eh, projevy k, politické, které jen dál přilevají olej do ohně. A takže tady je něco, co po určitou dobu chybělo a co se objevilo teď, a to je velká občanská účast velké části populace. A také padla určitá tabu ohledně posvátnosti těch arim, těch vůdců. No a obrovská, to je obrovský podíl účastí mládeže, mladých lidí, kteří se bojí o svou budoucnost. A samozřejmě žen. Ženy, které jsou skutečně v první ne, řadách těch protestujících. Co žádají? První už byla do, dosažena, to je pád vlády 29. října Další bod. Vytvoření nové vlády. Předčasné volby. No a na pozadí toho se velmi vážný, vážně se poprat s korupcí a s nezávislostí spravedlnosti. Někteří z, těmi subje- z těch subjektů v terénu chtějí změnit systém. Třeba zrušit eh, ten takzvaný politický konfesionalismus, ale za, zatím eh, to o tomhle nebylo rozhodnuto. E, ta míra receptivity ze strany politické třídy je v podstatě nulová, navzdory e, těm e, politickým hnutím. Sice vláda podala demisi a dnešní parlamentní zasedání také ustoupilo tlaku ulice, protože byly, se to odložilo o týden, protože mělo na pořadu jednání některá témata trošku nekompatibilní se seznamem požadavků de, demonstrantů. No a teď jde o to, co se rýsuje z toho. Jakýsi, to je jakési měření sil tedy v ulicích a politická třída, která je velmi e, zatvrzelá, sklerotická a z hlediska Evropy e, podpory stability v Libanonu a pochopitelně je na pořadu jednání ten hlavní bod zabránit jakéhokoliv zneužívání nějakých například pro iránských a jiných os, které v této zemi jsou. A také je důležité hovořit o maximálním um, um roli ochrany, ochrany eh, práv eh, těch protestujících. Evropa může také sehrát svoji roli, kterou vždy hrála, to znamená podpory, technické podpory, finanční podpory, aby se připravila například eh, armáda by bylo možno zachovat veřejný pořádek, ale bez nadměrného použití síly. A pak podpořit demokratický proces ze spoda. To by rovněž mělo být na politické agendě. Thank you. Um, je m'exprimer en, en anglais si c'est possible. C'est juste... Pokud dovolíte, tak budu hovořit anglicky, protože je pro mě jednodušší hovořit anglicky. Uh, v podstatě tak jako kolega právě předeslal. Oui. Alors, ah. juste deux petites minutes pour euh, changer la cabine de traduction si vous parlez en anglais. Donc c'est juste une petite minute. Jenom minutku vyměníme kanál, aby to šlo do té správné kabiny. by to mělo být v pořádku. I think that we can restart, restart in English. A myslím si, že můžeme tedy znovu začít a tentokrát v angličtině. Je všechno už v pořádku? Dobrá, takže prosím pokračujte v angličtině, máme zajištěné tlumočení. takže chtěl bych se představit. Jmenuji se George Gully, jsem ředitelem nevládní organizace Alef Agir od roku 2006 a jsem velice rád, že mohu spolupracovat s vaším výborem a zaslal jsem vám také e-mailem naši nejposlednější zprávu o situaci v Libanonu. Z toho jste sami mohli vidět, jaké byly tedy následky těch protestů, celkově rozsah těch protestů, to není nic, co by bylo eh, překvapivé, nebo bylo, že by to bylo něco, co by se nedalo předpovídat. Už po několik let zpětně jsme poukazovali na nejrůznější porušování práv, případy diskriminace a ty protesty za posledních 26 let je v, prost, v podstatě kulminací toho, co už se dlouho očekávalo a bylo zapotřebí. Já se to nechci vyjadřovat, jako že bych byl pro nebo proti těm protestům, ale z hlediska lidskoprávní z těch posledních let je třeba říci, že vlastně eh, se nic nedělo, co se týče ochrany práv Libanonců. A k těm protestům Protesty začaly 17. října večer jakožto reakce na zdanění WhatsAppu, na tu WhatsAppovou daň tedy částka 6 dolarů za měsíc o, eh, z datové komunikace při využití těchto sítí. 17. října a 18. října bylo v průběhu eh, protestu využito násilí, eh, represe a také násilí z dopady na veřejné či soukromé vlastnictví. V tu noc a ráno 18. října dva syrští pracovníci byli nalezeni mrtví na staveništi, došlo tam k požáru a nebyli schopni opustit danou budovu a udusili se uvnitř. Také eh, došlo k nepřiměřenému využití, zneužití síly ze strany orgánů. Naše nevládní organizace tedy obhajuje právo na protesty a doufejme, že se nám podaří za čtyři dny zveřejnit tu zprávu o lidských právech právě z období těch uplynulých 30 dnů, to znamená těch dnů hlavních protestů. Také co se týče popularity těch protestů, ty se vlastně šířily i mimo Bejru, dosáhly i periférie. Vedlo to k uzavření hlavních silnic a vedlo to k velkému nátlaku na vládu. Bylo zajímavé zaznamenat, že ty, ti protestující se jenom nescházeli v Bejrutu na těch hlavních náměstích, ale mohli jste zaznamenat také oblasti, kde se běžně neprotestuje a kde se občané hodně mobilizovali. Bylo to opravdu velice symbolické u velké většiny lidí, kteří se prostě dostavili na ulice třeba oblasti na severu Bejrutu, v Hazíry, v Džalipu, mm, což jsou oblasti, kde se většinou nezaznamenává příliš mnoho protestních akcí, ale také v Inovaty a v Sulu. A analytici a političtí komentátoři vlastně dlouho tvrdili, že eh, tam by k protestům nikdy nedocházelo a nakonec opak je pravdou. Obecně od roku 2015 jsme zaznamenali časté protesty. Pokud chcete opravdu analyzovat ty tendence v protestech, tak většina z nich byla proti vládní eh, politice, eh, kdy se snažili tedy poukazovat na eh, korupci, nepotismus, eh, byrokracii v institucích a četné protesty. A pak eh, také poukazovali na tu přemíru násilí. My si myslíme, že to došlo i také eh, k nepřiměřenému používání násilí ze strany eh, policie. A v těch posledních 26 dnech jsme zaznamenali do značné míry takové, řekněme, poklidné protesty. Eh, tak průřezově byly spíše poklidné. A ale pokud se pak zaměříme na ty jednotlivé události, tak tam bylo hodně případů použitého násilí a porušování lidských práv. Konkrétně v den rezignace premiéra Haririho, tak tam došlo v celé řadě takových protiprotestních akcí, kde bylo použito násilí vůči protestujícím Byly to vlastně útoky na jejich svobodu vyjadřování a ty protiprotestní akce nebo jejich kroky vedly vlastně k tomu, že se přesouvali a tam se zase zaměřovali násilnicky vůči dalším skupinám. Takže Můžu říci, že to vlastně bylo eh, důkazem selhání samotného institutu, tedy státu, jakožto institutu, že měl ochránit obyvatele a nepodařilo se jim to. A ještě bych chtěl poukázat eh, na eh, tu situaci s všeobecnou amnestií. To je záležitost, která se projednávala dneska v parlamentu. Předpokládalo se, že to projde a téma bylo odloženo až na příští týden. Pro nás to představuje eh, velké obavy, protože se na tomto pracuje již 16 měsíců. Snažíme se eh, eh, vlastně analyzovat celou situaci s touto novou legislativou. Myslíme si, že tento zákon o všeobecné amnestii postihuje právní stát v zemi, a navyšuje míru beztrestnosti a ještě oslabuje státní instituce. Také to ohrožuje eh, soudní řízení. Eh, v podstatě se pak eh, neví, do jaké míry dochází k politickému vměšování do práce soudu nebo objektivnosti a parlamentu a vlastně soudy nemohou pracovat objektivně. Měli jsme tu kolem 20 tisíc zatýkačů za pašování drog a předběžně tedy z důvodu to, tohoto nového zákona by pak vlastně od nich mělo být upuštěno. Jak pak chcete implementovat právní stát, když vlastně takto budete slibovat beztrestnost pachatelům? a ta politická jednání vlastně jenom povedou k tomu, že se zabrání spravedlnosti a nastolí se beztrestnost. A ještě na závěr bych chtěl hovořit o tom, co může dělat Evropská unie, a například v rámci těch asociačních priorit. Od roku 2016 a revize nové IMP my, eh, představitelé nevládních organizací, bychom chtěli vidět méně zaměření na kondicionalitu a spíše přesun k jiným aspektům. A ve světle stávajících změn v Libanonu a z té stávající eh, dynamiky a síly těch protestů by EU měla hrát eh, takovou roli, že bude podporovat naše instituce, ale také více dohlížet a kontrolovat, zda opravdu ty příslušné kroky jsou řádně implementovány, že nedochází k porušování právního státu a k vybízení k řádné správě. A co se týče partnerských priorit a příštímu zasedání asociační rady, revizi indikátorů a těch vzájemných ukazatelů, které byly stanoveny z obou stran, jak EU, tak té libanonské silnější závazky ze strany Libanonu, co se týče nezávislosti soudnictví a, a pak e, máme určitou studii z Libanonského centra pro e, politické studia. Tady je opravdu nezbytné posílit e, soudní nezávislost Myslím si, že jsme dlouhá léta spojovali, spolupracovali s občanskou společností a ty požadují opravdu nezávislost soudnictví a celá řada poslanců podpořila takovýto zákon. Je to i na pořadu jednání parlamentu, ale už to trvá až příliš dlouho. To je jenom jeden z příkladů, co můžete dělat v rámci asociační dohody a partnerských priorit a my budeme velice rádi projednávat s vámi i další možné kroky. Děkuji vám. Já vám děkuji a nyní bych předala slovo jednotlivým poslancům. Eh, kteří si přejí eh, pohovořit. Bernan Geta. Ne, že bych si chtěl, chtěl vzít slovo, ale chci vám prostě položit otázku. Podle vás, jaké jsou možné scénáře v příštích 10 až 20 dnech? Rafael Bruxman. Bonjour. Já vás zdravím. A opravdu vřelé díky za to, že jste se zúčastnili našeho slyšení, za vaši odvahu. Jak byste vysvětlili tu nenáboženskost, jak si, eh, nebo nadnáboženskost toho, tohoto hnutí a jaké síly jsou nepřátelské proti těmto protestům a kdo eh, by se chtěl vrátit do teda předchozí období, eh, o, o, podoby anebo narušit tu rovnováhu konfesionální. Je, já také mám pár otázek. Za prvé, zdálo by se z toho, co jste vysvětlili, že tady jsme skutečně na konci určité éry založené na náboženství, jaká je alternativa? Jak by případně mohl stávající systém se reformovat? s tou interní rovnováhou a na základě požadavků ulice. Tak jste hovořili o roli armády, tedy v tom, že a nehovořili jste například o roli policie. Jsou tu nějaké protokoly ohledně zachování pořádku? Dále tu byly někde, některé vládní mise, tím se dostáváme k pozici Bernarda Getty, čili jaká je současná perspektiva. Hovořil se o předčasných eh, volbách a jaké jsou teď eh, tedy perspektivy. Také jste hovořili o demografii a eh, nehovořili jsme například o migraci. že je tu samozřejmě populace s vysídlenými lidmi a tak dále. Jaký je dopad, potenciální dopad migrace na stávající situaci? A dále. Jak to vypadá s tou asociační dohodou? dodržováním právního státu. A jak bychom mohli na základě toho činit doporučení ohledně změny té asociační dohody. Děkuji. Děkuji za otázky. Já bych začal tou poslední otázkou, migrační otázkou. A tím, že v zásadě ta, to, že se diabolizuje tato populace, zejména s ohledem na to protestní hnutí, tak eh, různé politické síly, jak si pak háží, uh, ukazují prstem na uprchlíky, jakože to je zátěž, kterou Libanon sám nese, protože je nejpřeplněnější zemí z hlediska uprchlíků. Je třeba říci, že ti lidé, kteří protestují, jsou eh, eh, hodně vyspělí v tom, protože tento argument neuspěl. A není zatím žádná hrozba, přímá či nepřímá, vůči těmto uprchlíkům, kteří i nadále tu jsou a kteří nejsou terčem těchto protestů. Ten diskurs se jich nedotýká. není tu žádná snaha je asociovat s tím problémem. A obecně migrace, tak poslední čísla ukazují obrovskou emigraci. Pokud jsou čísla spolehlivá, 160 tisíc palestinců v Libanonu, většina z nich v táborech. Bohužel často čelí obrovským problémům, zejména s, s prací. Proto je to překvapivé, ale zároveň osvěžující, že nejsou obětmi, nejsou obětními beránky Role policie. Využil čas tomu, abych hovořil o armádě. Policie samozřejmě to jde o zachování veřejného pořádku, zajistit bezpečnost eh, těch protestujících veřejného prostoru a oni mají speciálně vyškolené jednotky, A jak bylo řečeno v mnoha případech, se používá pře, příliš ne násilí. Co se týče armády, tak oni nejsou připraveni, taky to není jejich mise, oni mají být eh, obranou státu, takže se musí přizpůsobit jejich školení, aby mohli účinným a efektivním způsobem podpořit své policejní kolegy, se týče účasti na ochraně veřejného pořádku, což je mise, kterou už teoreticky mají od 80. let, ale bohužel tam chybí zatím proškolení. k této misi, která eh, už vlastně je jejich stálou misí, ale stálým posláním, ale nejsou na to připraveni. No a ta otázka konfesního charakteru, to je samozřejmě zajímavé u těch protestních hnutí. Když se podíváme na to, že padla určitá tabu, že se trošku změnily ty konfesní a jiné náboženské a jiné rozdíly a předěly je to ten problém využívat této hrozby. To, to, to, to, ta, ta identitární zaměření, to vede samozřejmě často ke ztrátě důvěry pak vůči těm vůdcům spíše než vůči dalším spoluobčanům. A Samozřejmě jsou to občas slogany, které překračují náboženské otázky. Jsou, je tu, jsou, jsou tu sunnické, šítské oblasti, křesťanské, ruské. Či je tu určitý mix v těch ulicích, to je také neuvěřitelné. A probouzí se ob, občanství, což však neznamená, že by to měl být nějaký konec úplný té identity. Není to v rozporu s občanskou identitou. A snad to umožní skutečnou koexistenci zájmu. a náboženství. A tím je Libanon znám. Je to poselství Jana Pavla II., který vnímal právě této koexistenci jakýsi symbol mezi náboženského souladu. A samozřejmě vláda selhala, jde o to, jak reformovat ten systém, Jde o to teď, jak reformovat ten systém. Jak se z toho stal ten systém korupční na úkor občanů. No a to do budoucna je těžké předvídat. Ale ústava libanonská již po té válce, před, před 40 lety, 30, tak ta dohoda tehdy počítala s tím, a to bylo i vtěleno do ústavy z roku 91, kde se počítá se zrušením toho politického konfesionalismu, s tím, že bude národní schromoždění, které bude zcela přesahovat nějakou příslušnost náboženskou. Článek 22 ústavy chce zrušit sektářství, a nahradit ho, nahradit ho senátem. Čili kdybychom měli potom jednotnou ústavu, jednotnou jednotné, jednotnou zprávu, tam je to jasné, jakým směrem bychom měli jít. Ale jde o to, aby byla politická vůle všech aktérů, kteří budou ochotni přistoupit k této reformě. by bylo možné skutečně eh, to prosadit a aby občané, kteří chtějí rovnost před zákonem, absenci diskriminace a je to něco, co je i v té ústavě. A já teď skočím těmi budoucími scénáři. Mnoho eh, těch demonstrací volá k návratu k ústavnímu pořádku. Jiní chtějí úplně zrušit to konfesionální rozdělení, ale když se vrátíme trošku na zem, nejpravděpodobnější je bohužel pokračování marazmu, kdy máme vedoucí jaksi elitu, která není schopna odpovědět na to, co se děje, není schopna na to reagovat která se bude snažit eh, hrát o čas a mezi tím ekonomický aspekt, tam může dojít k radikalizaci té revolty, která zatím je pacifická. Ale čím více času uplyne, tím bude hrozit nárůst násilí. A to, že se z toho stane bezpečnostní krize. To je trošku ten katastrofický scénář, A z toho také vyplývá ten tlak těch demonstrantů. Aby se snížilo napětí a abychom dospěli k novému, k nové společenské smlouvě, a k demokratizaci Libanonu. Uh, tak eh, za sebe, pokud mohu něco dodat. I think it's okay. You can, you can go. Yeah. Eh, myslím, že můžete, můžete hovořit, že to funguje. Dobře, děkuji. Tak eh, já se shoduji v řadě myšlenek s doktorem Murftým, ale v něčem se také líším. Eh, vzhledem k tomu, že zastupuji nevládní organizaci, řekl bych to tak, že my eh, vlastně rozlišujeme. Není eh, přímá příčina mezi ekonomickým systémem a religiozním systémem, korupcí a tak dále. dále. Identita, respektive politika identit, kterou tady máme v naší zemi, eh, což vlastně závisí na znepřátelených skupinách eh, náboženského charakteru. To může být zdrojem eh, korupce, ale není to rozhodně jediný zdroj korupce. Já bych byl velmi opatrný v tvrzením, že pokud by se změnil systém, vyřešili by se tím problémy Libanonu, to je velmi nepravděpodobné, tak je v jiných zemích světa eh, se vlastně se zažívá, že eh, může existovat extrémní korupce a ten problém identit přitom není. Takže Eh, jestliže systém zůstane nebo se změní, tak to nic nezmění na eh, povinnostech parlamentu, eh, soudnictví nebo vlády. Pokud bych se mohl vrátit té otázce k tomu základu 2010, musím říct, že mnozí kolegové za posledních 26 dní mě kritizovali z nadměrného realismu a já e, myslím, že je dobré, když vám to řeknu taky. E, pokud se týče za těch 10-20 e, dní, nevím, co, k čemu ty protesty povedou. De facto rezignace Haririho, zhrou, tím se zhroutí systém, který tady máme od roku 2016. Je jmenování o nového parlamentu, které se projednává, tak to je v podstatě eh, jednání o eh, novém systému rozdělení moci. Eh, je tady tady otázka boje proti klientelismu a korupci, ale ta není tak podstatná. Politika a politické strany nevyjednávají o reformách nebo výdajích. Tady jde skutečně o dohodu mocenskou. Takže to je vlastně podobná krize jako po říjnu 2017 nebo eh, po, po eh, válce, tedy občanské válce v eh, Libanonu. Tady jde vlastně o to, aby ekonomika jakž fungovala a aby byl klid a pokoj. Čili Eh, hovoří se také trošku o životním prostředí a podobně, ale eh, ta problematika korupce bude asi v popředí. Eh, v těch budoucích 10-20 dnech můžeme očekávat to, že s tím, jak v listopadu 2016 nedošlo k dohodě, co vlastně teď máme tady vlastně to není jenom otázka reform, tady je také už vlastně předehra voleb v roce 2022 eh, parlamentních i prezidentských. Takže tady vzniká nové vakuum, eh, poněvadž eh, vyjednávají takových těch důležitých témat, jako jsou reformy, prezidentské volby a tak dále, tak o tom všem se debatuje pod příliš velkým tlakem. A já tedy nevím, jak dlouho současná situace vydrží. Co může udělat Evropská unie v rámci dohody o přidružení? Já myslím, že by bylo dobré redefinovat tu kondicionalitu v tom smyslu, že pokud eh, libanonské státní instituce eh, dostávají podporu z Evropy, měly by také eh, odpovídat na otázky podobně jako parlament nebo eh, nevládní organizace. Neměly by se přitom podkopat rovnováhy a pojistky v libanonské společnosti. Ty by měly zůstat zachovány, eh, respektive obnoveny, poněvadž za těch 30 dní se všechno rozbilo. A EU eh, e by tady mohla sehrávat určitou roli dohledovou my jako eh, občanská společnost můžeme tlačit na naše soudnictví a další instituce. Eh, co je důležité, tak eh, v tom teoretickém vztahu mezi EU a Libanonem my musíme říct, že Evropská unie si přeje hlavně stabilitu, boj proti terorismu, bezpečnostní agentury, mobilita, migrace. Toto jsou témata, které Evropu zajímají. A bohužel eh, to je teorie, která příliš nefunguje v Libanonu. Pokud nemáme eh, silné mm, cítění a obranu lidských práv, tak eh, tady asi nemůžeme očekávat jasnou stabilitu. My nemáme nezávislé soudnictví, provádí se tady eh, mučení, eh, je tady libovůle a tak další věci. Tady jsou, tady jsou prostě rodiny, které už tři roky žádají propuštění nespravedlivě uvězněných lidí ale vláda prostě eh, neřeší, nejde po těch příčinách, ale v podstatě, když se vyhovět, tak to řeší amnestii. A amnestie to v podstatě není stabilní model, není to model založený na lidských právech. Eh, možná, že eh, váš parlament by mohl poněkud změnit eh, vztahy k Libanonem, žádat tedy, aby se lidská práva dodržovala. To v podstatě není jenom bezpečnostní agentura a podobně, to je skutečně o lidských právech. Za poslední dva, tři roky tady skutečně několik lidí, lidí bylo umučeno k smrti a za posledních sedm let víme o mnohých případech, některé byly zveřejněny, je tady podezření, ale nikdo nebyl postaven před soud. Takže Libanon potřebuje tedy eh, mechanismus eh, eh, obrany lidských práv, který tedy formálně existuje, ale vláda tomuto systému nedává dostatek prostředků. Takže otázka je, nakolik eh, své závazky v oblasti lidských práv bere Libanon eh, vážně. Když se podíváte na závazky Libanonu v partnerské dohodě na léta 16 až 20, tak eh, vidíte, že Evropská unie se zavázala k mnohem více bodům než, než Libanon a to by se mělo změnit. Eh, Libanon by měl dělat více v oblasti základní lidských práv. Indikátory by měly být jasné, tedy indikátory, jak je Libanon hodnocen. A také by se mělo více vědět, eh, v čem spočívá nebo jak vypadá financování z Evropské unie, co by Libanon de facto měl za to vykonávat a tak dále. Děkuji, pan Bernard Geta. Bych navázal na vaše odpovědi. Ani mezi řádky nezmiňujete nějaký černý scénář, například použití síly ze strany jednoho politického ko- militaristického komplexu nebo ze strany vnějších sil. Ani přímo, ani nepřímo. Je to proto, že nechcete být pesimističtí, a nebo, a to naprosto chápu, chcete zůstat v rámci toho, co je žádoucí, a ne toho, čeho bychom se měli bát, a nebo je to proto, že si myslíte, že prostě rozložení sil v Libanonu aspoň z krátkodobého hlediska vylučuje takovou možnost vývoje. Uh, I will start in my end. Já začnu s odpovědi a pokusím se hovořit jednoduše to nejčer, ten nejčernější scénář není úplně nemožný. Oba, i já, i doktor Mufty, jsme hovořili o té velké nejistotě v těch nadcházejících několika dní, či v té nadcházející fázi pro Libanon. V Libanonu lidé říkají, že nejistota je hodně černočerná, ale kolega doktor Mufty na to zareaguje. My jsme zaznamenali násilí, násilí na ulicích, když ty proti protestní složky vešly do ulic a použili násilí. Takový druh kroku není přijatelný. Dále jsme zaznamenali, že bezpečnostní agentury v podstatě jakoby umožnili, aby k tomu došlo, což je vlastně takové nepřímné sdělení, že k násilí může dojít a že uh, vojsko vás má ochránit, ale my jsme se rozhodli, že nebude ochraňovat. A pak té legislativě o té amnestii, já to používám jako vlastně takový určitý hmatatelný důkaz, na kterém se dá stavět následující analýza. Ta amnestie podstatě dnes, když se o tom jednalo v parlamentu, tak eh, měly být vlastně zase protesty na ulicích, aby poslanci neodhlasovali tento zákon. V podstatě mohou využít tuto blokádu ulic, aby vyslali následující sdělení. My chceme dostat vaše děti z vězení také, aby tu nedošlo k těm zrušeným zatykačům, ale v podstatě nemůžeme, protože revolucionáři zablokují ulice pro poslance. No a já nevím, um, přesvědčí někoho, že by to byly přínosy s takovýmto zákonem, aby tedy se dospělo k tomu, aby se znovu otevřely ulice a poslanci se dostali do parlamentu tak to, tu maluji takovýto scénář, který zřejmě nenastane, ale je to fakt a je to vlastně situace tak, jak se polarizuje celá, celá tato situace. A je to, jde to ruku v ruce taky s tím rozkolem, ke kterému dochází pokud v Tripoli rodiny zadržených se zapojily do těch protestů těch posledních 26 dní, pokud eh, vlastně revoluce nepovede k tomu, že jejich synové budou eh, propuštěni, tak eh, jaký pak bude scénář v Tripoli? Ale to je můj názor a myslím, že kolega to může ještě doplnit a může mít na to jiný náhled. Merci pour euh, votre... Děkuji za otázku. Ano, skutečně ty černé scénáře mají všichni na mysli. Proč o tom nemluvíme? Není to jenom ze strachu, aby se to nestalo, ale je to, jak bylo řečeno. Z hlediska síly, když chceme udělat určitou politickou mezinárodní analýzu toho, co se děje, je to jakýsi konec určitého předprezidentského kompromisu z roku 2016 a určitý pokus znovu vyjednat tu pozici v rámci toho systému sdílení moci. Ten, co si systém umožnil, to, že se eh, prezident nový dostal do čela tehdy a teď po několika letech premiér podal do misy a snaží s tím, že důvod, proč zatím, když hovoříte o tom kontextu 10, 20 až 20 dnů, tak trošku vylučuji tento scénář, protože zatím probíhá toto politické úsilí a použití e, síly pro tyto aktéry i pro jiné je zatím trošku předčasné. To je trošku brzy. Protože teď jsme ve fázi jakéhosi obnovování koncenzu, dokud se. E, jako... A z, zatím, zatím tady je to situace taková, že Zatím se ignorují požadavky ulice. A všichni se snaží jednat se svými regionálními patrony, dojednat, vyjednat určitý návrat ke statu quo. To je samozřejmě nemožné. A to pseudo status quo je, že se nějak redistribují politické karty, zachová se geopolitická rovnováha. To znamená, ten pro a proti iránský postoj. A to bude se opírat o určitý, určité volání po návratu stability a pak určité reformy plus minus populistické nebo seriózní v oblasti spravedlnosti a justice, daní a tak. Ale tohle je zcela zásadní. Do roku 2005 tu byl dopad eh, v Sýrie, kteří vlastně řídí, to, to, to, tím se řídila politika v Libanonu. Pak to byla určitá dohoda mezi Syrií a Saudskou Arábií, když se trochu děl, dělili o moc prostřednictvím místních partnerů v Libanonu a pak syrská válka. Tím Sýrie zmizela z obrázku a Irán má teď větší přítomnost a to způsobuje, že od roku 2011 12 je teď jakýsi Irán, jakáský Iránsko, západní osa a do toho ještě Saudská Arabie, kdy dokonce došlo k tomu politickému únosu premiéra, protože oni byli prostě rozčílení jeho ústupky Iránu. Takže toto se tato sektářská politika, to se teď rozpouští, každý všichni teď využívají ulice k tomu, aby pro svoji politickou skupinu získali další body. A samozřejmě pak ty regionální pat, eh, jejich záštěty a síly ale jsou teprve dva týdny od demise premiéra a parlamentní konzultace zatím nezačaly. Protože teprve vyjednávají. A proto si myslím, že ten černý scénář násilí, že pokud násilí bude, tak protože je tu určitý strach, že by mohli ztratit všechno. Že je to všechno nebo nic. Pak by to mohlo vést k násilí. Ale v té, v té, do té fáze jsme se ještě nedostali. A ještě jedna věc. Nevládní organizace jsou znepokojeny tím, jak v momentě, kdy bude tedy nový kompromis vznikat, tak jaká bude reakce politických aktérů, při využití bezpečnostních agentur, jakým způsobem se pak prosadí ten nový kompromis. To nás trošku znepokojuje ohledně lidských práv, zvláště právo na protest a tak dále. že očekávám, že ten kompromis bude následován. Jakýmsi uplatněním tedy, že to bude jakési pak nucení pro všechny toho no, nového uspořádání. Děkuji oběma řečníkům, pane Mufti a paní Kali, a budeme sledovat situaci dál, zejména pokud je o lidská práva. Děkuji za vaše svědectví, za vaši účast na našem výboru pro lidská práva. A teď dám službu, slovo na dvě minuty služby pro vnější činnost na uzavření diskuze. Madam President, uh, members of Paní předsedající, dámy a pánové poslanci, děkuji vám za tento briefing. Já si vysoce cením vašeho přís, otevřeného popisu situace v Libanonu a také návrhu, jak by se k tomu měla stavit Evropská unie. Bylo již řečeno, že Evropská unie má silné partnerství s Libanonem už možná 40 let a mm, nyní vycházíme z, z dohody o přidružení. Eh, investovali jsme už od roku 2011 eh, necelé 2 miliardy eur. Pokud se týče toho partnerství, eh, tady se skutečně zdůrazňuje posílení demokracie a systému vlády probíhá trvalý dialog o lidských práv a demokracie s Libanonci a také máme zde e, program technické pomoci, aby se mohly tyto závazky plnit. Pokud se týče e, demonstrací v posledních dnech, e, tedy situace, která se opět po několikát vrací. A je to tentokrát v kontextu opravdu znepokojivé ekonomické krize. Boj proti korupci, implementace řádného způsobu vládnutí a sociální reformy musí patřit prioritám. Evropská unie očekává inkluzivní dialog o reformách a to je vlastně součást toho dialogu, eh, ke kterému eh, dialogu širšího. Chtěla bych zdůraznit, že eh, si uvědomujeme, jak zklamaní eh, jsou lidé v Libanonu, pokud se týče zodpovědnosti za vládnutí. A to jsou věci, které nadále budeme nějakým způsobem řešit a doufáme, že brzy bude ustanovena nová vláda, která se bude zabývat eh, požadavky lidí na reformy. Eh, můžu nebo už, eh, nebo ještě máme čas? Můžu? Dobře, takže děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za účast. Eh, děkuji, přejdu. k dalšímu bodu. No, budeme se v Libanonu. Takže děkuji. Další bod. Tady mám výměnu názoru o procesech týkajících se podnikání a lidských práv. Páté zasedání otevřené mezivládní pracovní skupiny pro nadnárodní korporace a jiné podnikatelské subjekty s ohledem na lidská práva a osmé výroční fórum o podnikání a lidských právech. A přizvali jsme Denis Oklarovou, která pracuje pro organizaci CICE, která se účastní práce v Ženevě a která vysvětlí tu celou záležitost z perspektivy nevládních organizací, znamená pokud je prá, o práce k, k nímž v Ženevě, které v Ženevě probíhají. A děkuji Bernu Langovi, Langemu a dalším z výboru DEVE, s kterými jsem spolu předsedala tuto výměnu názorů. Samozřejmě, že je to prioritní záležitost pro tento výbor pro lidská práva. Je to něco, co také nabývá na stále větší důležitosti z hlediska národního práva a také například, že máme právo proti eh, dětské práci nebo britský, britský zákon proti modernímu otroctví. Návrh britského zákona o due diligence oblasti lidských práv pro německé firmy, to bude brzy přijato v Německu. Nová finská vláda se zavázala, že přijme legislativní opatření v oblasti due diligence, v oblasti lidských práv na národní úrovni a na evropské úrovni. Takže věci se dávají do pohybu v členských státech. A pro nás je teď důležité, abychom měli výměnu názoru na evropské úrovni. A páté zasedání mm, vypracované eh, tedy eh, toho ne, o, mm, té, organiz, té pracovní skupiny eh, mezivládní. A tato pracovní skupina se bavila o revidovaném návrhu smlouvy, bylo to, eh, což má, bylo publikováno v červenci 2019. Evropská unie se neúčastnila v jednání. Vzhledem k tomu, že Evropská komise nemá žádný mandát ze strany rady, ale evropský delegát vyjádřil uspokojení nad tím, že to odpovídá hlavním principům OSN týkajícím se podnikání a lidských práv. A zároveň 14. října eh, eh, zástupci Evropského parlamentu a já, mezi nimi i já, jsme se účastnili debaty o parlamentní podpoře této závazné smlouvy, která se zaměřuje zejména na eh, přínos mm, členů místních eh, parlamentů eh, v Evropě, Latinské Ameriky, Asie. K tomu sloužila globální meziparlamentní síť a ehm, to v zájmu ustavení smlouvy o nadnárodních korporacích ve vztahu k lidským právům. Tak abychom ukončili jakémukoliv beztrestnosti. A pak potom přijetí 2017 a 2019 321 poslanců regionálních národních parlamentů a e, další schválili výzvu e, zástupců k e, závazné smlouvě OSN. A Berna Langes Inta, ten se také zabýval tou otázkou due diligence v mezinárodním obchodu. To b, otázce due diligence a rozvoji. Takže Bern Lange. Děkuji. Marie. It's, um, it's a pleasure for me to... Vážení kolegové, pro mě je velkou ctou, že mohu být zde s vámi a hovořit o tak důležitém tématu společně s výborem Deve a DROA. Jak to bývá zvykem, když jsme dotázáni na téma due diligence, tak se jedná o to, aby byla zajištěna stejná práva a aby to byly jasné výhledy v boji proti porušování lidských práv. A to je eh, jasná skutečnost, že dobrovolné přístupy jaksi neplní ty záměry. Již proběhla diskuze na téma due diligence v tom takzvaném eh, řetězci eh, eh, u celé řady nejrůznějších přírodních zdrojů. Měli jsme tu dobrovolné režimy, ale pouze 19 všech těch minerálů bylo pokryto tím dobrovolným přístupem, takže jsme nastolili povinně tento systém due diligence od těch příslušných dolů až po, ten, po tu závěrečnou část řetězce. Je to tedy velká změna v celém tom výrobním řetězci a já jsem opravdu přesvědčen, že tu část due diligence musíme nastolit pro celou oblast. Proto e, jsme velice aktivně zapojeni a jsme e, do těch jednání, která započala již v roce 2014 na úrovni OSN ohledně tedy těch závazných e, Um, kroků ve smlouvách. Bohužel ale neexistuje žádný mandát pro Evropskou unii, aby byla zapojena do toho jednání. To je opravdu takové eh, problematické. Už několikrát jsme se dotazovali, vždy, když se došlo k setkání tedy s příslušnými ministry 28 členských států, tak se dotazovali, zda existuje mandát, aby EU byla aktivní součástí jednání a nejen pozorovatelem. Bohužel, ale eh, nic se příliš nezměnilo od našeho posledního zasedání, což proběhlo někdy víceméně před rokem. A proběhlo jednání také na téma pozastavení určitých smluv, to také zůstalo bez výsledku. A já opravdu tedy doufám, že se podaří, aby se Evropská unie aktivněji mohla zapojovat. Děkuji. Tomas Tobe. Děkuji Marie a Berntovi, spolupředsedům a v podstatě já se mohu připojit k tomu, co vy jste řekli. Jak víte, eh, možné mezinárodní závazné nástroje, které by umožnily regulovat eh, mezinárodní pravidla, to už je téma, kterému věnuje parlament eh, pozornost dlouhá léta od června 2014, kdy Rada pro lidská práva OSN zahájila práci mezi vládní skupiny právě na toto téma, tak parlament velice úzce sledoval vývoj těchto jednání a také o účast EU na celém tomto procesu. Ale od toho roku 2014 eh, ta podpora parlamentu byla vyjádřena prostřednictvím devíti různých parlamentních usnesení. Poslední bylo přijato v říjnu 2018 a toto tedy ohledně tedy možnosti dokončení tohoto pravidla závaznosti. Nyní páté zasedání mezivládní skupiny eh, proběhlo nedávno a my eh, si přejeme zjistit tedy, jaké jsou ty hlavní závěry. Také si rádi vyslechneme informace od komise a od SVČ ohledně jakýchkoliv nových kroků či dalšímu vývoji tady v tomto jednání. My víme, že některé členské státy EU vyjádřily obavy o způsobu, jak to eh, jednání probíhá Určitě bychom přivítali nějakou aktualizaci, zda eh, se těmto záležitostem věnovala pozornost. Také bychom si rádi vyslechli vaše náhledy na to, jak hodnotíte tedy průběh celého procesu a samozřejmě parlament i v rámci nového mandátu tomu i nadále bude věnovat pozornost. A těší mě, že dnes máme tuto možnost e, výměny názoru. Děkuji a nyní bych předala slovo Denis, ta pohovoří z hlediska nevládních organizací. Děkuji, děkuji e, všem spolupředsedům a děkuji za to příležitost e, zapojit se do debaty. Musím říct, že tato debata úzce souvisí s prvním bodem na včerejším programu tohoto eh, výboru. Tady byla výměna názoru s obránci ženský, eh, tedy eh, ženských práv, genderových práv. Tady šlo vlastně o to, jak posílit odpovědnost firem vůči plnění ženských práv. Já musím říct, že Eh, existují organizace eh, katolických žen, my s nimi pracujeme od roku 2005 a eh, pracujeme také v rámci smlouvy od roku 2014 a spolupracovali jsme také na nařízení o konfliktních minerálech a zabýváme se otázkami due diligence v oblasti lidských práv a životního prostředí. Je třeba říct, že komodity, s nimiž eh, pracujeme, jsou pod eh, rostoucím tlakem, eh, mají čím dál tím větší potíže se zajištěním potravin, půdy a lidská práva. Prostě musí jít až ke kořenům ekonomických aktivit, nerovnováhy v síle a postavení různých aktérů a podobně. Tady vidíme, že eh, v oblasti lidských práv, životního prostředí, klimatu, eh, půdy, eh, pracovních práv, investic a genderové rovnosti, tady se vlastně ty, všechny tyto problematiky setkávají. A musím říct, že vycházíme také z papežské encykliky z roku 2015 a také ze synodu o Amazonii, kde opět se všechny tyto všechna tato témata setkají. Tady je mnoho principů, na kterých se naše angažma a vývoj v této oblasti, v těchto oblastech vyvíjí. Například je to otázka eh, sdílené zodpovědnosti různých faktorů, to nás zajímá všechny, eh, nebo odpovědná práce na odpovědné činnosti firem, eh, něco, co skutečně z čeho se skládají účty a podobně a také eh, jde o to, aby eh, silné ekonomické zájmy nepotlačovaly zájmy lidí. V tomto smyslu musíme pracovat na jednom konkrétním případu, který je takový symbolický, a my jsme to vlastně o tom hovořili na ženevské zasedání a to jsou eh, katastrofy eh, v Brazílii eh, v letech 2015 a 2019 a to byly také takové zhroucení barie přehrad v těchto oblastech. My jsme vlastně hovořili o tom, co stalo v roce 2015, o nejhorším environmentálním eh, tedy katastrofě v Brazílii a o čtyři roky později se to zopakovalo ještě jednou. Není to pouze brazilský problém, to byla v prvním případě eh, přehrada, eh, která byla ve společné zprávě dvou firm. Jedna z nich je anglo-australská společnost a v Brumedinu eh, v tom eh, pozdějším případě eh, to šlo o německou firmu, která tvrdila, že jejich hráz je naprosto bezpečná těsně předtím, než se zhroutila a souvisí to tedy s těžbou železné rudy a tak dále. Čili toto je skutečně nutné projednávat na mezinárodním fóru ale nemusíme jít do Brazílie. Třeba ve eh, Francii, exploze v Gon eh, v posledních několika měsících, opět eh, americká firma Luprasol, která tam provozovala svoji výrobu a prostě bylo postiženo mnoho obcí a měst v okolí Roánu. Takže jsem nastínila kontext my se tedy opravdu eh, teď můžeme zabývat tím, co se děje v rámci eh, té dohody o lidských právech. V Ženevě bylo, eh, nebo nastal takový velice zajímavý okamžik, a sice léta Evropská unie tvrdila, že ten proces není životaschopný a že v podstatě nemá smysl se tam angažovat. Evropa se ovšem angažovala jinde například eh, v oblasti eh, přeskumu práv investorů, eh, tam šlo o nějaký mezinárodní mechanismus, který měl upravit jejich práva. A zajímavé bylo to, že v říjnu se odehrála mm, konference v Ženevě a zároveň také ve Vídni o mezinárodním obchodním právu, a opět šlo o přeskup investorských mechanismů. A my tady vlastně vidíme eh, velký rozpor mezi tím, jak se v těchto dvou fórech eh, Evropská unie angažuje. Evropská unie je zastáncem multilateralismu, ale eh, ve Radě pro lidská práva, eh, ze kterých se tedy stáhly Spojené státy, také Evropská unie se musí zde plně angažovat. Eh, proč je teď ten správný čas pro EU? Eh, protože my tady máme dvě významné změny v návrhu dokumentu a o ty žádala Evropská unie. Jednak šlo o koherenci s americkým principem a další věc, eh, bude se to, roztah, eh, bude se to tedy rozšiřovat na nadnárodní, ale také na domácí aktivity firm a bude se to týkat všech firm. Eh, pokud se týče zapojení Evropské unie, tady došlo k významnému posunu, a sice, že Evropská unie už se nestaví proti a já mohu tedy paní předkyni poblahopřát a skutečně Například eh, v Ekvadoru eh, byl navržen, nebo ze strany ekvadorské byl navržen postup, eh, který může být podpořen mezinárodně. A dokonce se do toho zapojilo několik členských zemí, Francie, Španělsko a Belgie, a to reflektuje skutečnost, že máme tedy zde eh, legislativu, kde eh, zodpovědnost částečně spadá do kompetence členských zemí a částečně evropských institucí. Eh, my jsme na tom zasedání velice ocenili podporu Evropské unie občanské společnosti a její účastí v tomto procesu, poněvadž některé jiné země eh, si to nepřejí a naopak chtějí vytěsnit občanskou společnost. Také si myslím, že pro Evropskou unii je zajímavé to, že řada evropských priorit eh, se postupně dostává do toho našeho vznikajícího instrumentu. Takže v souvislosti s smlouvou hovoříme o dostupnosti nápravných prostředků, což vlastně e, odpovídá evropským principům a EU tím tedy uznává, že tam dohoda by mohla mít nějaký přínos e, ke naplňování lidských práv. E, máme zde také návrh podporovat systémy právní zodpovědnosti ve všech zemích a taky eh, eh, řešit eh, složité překážky v kontaktech s národním, fir- s národním firmám. Takže to je důležitý prvek. Druhý důležitý prvek, to se týká prevence. Tady proběhla řada debat o due diligence a to je vlastně Eh, přímo inspirováno skuteč, zkušenostmi Evropské unie a členských zemí. A teď je důležité, aby tato debata probíhala na mezinárodní úrovni paralelně s debatou EU. Třetí bod, to jsou ochránci lidských práv a opět tady v tomto výboru se o tom hovoří hodně. Ten eh, nový návrh eh, se více zastavuje u mechanismů pro lepší ochranu ochranců lidských práv, eh, domorodých společenství, eh, ženských práv a tak dále. Čili tady je skutečně celá řada velmi zajímavých prvků. A dále eh, průběžně reflektujeme, jak tento nástroj by se měl reflektovat v dohodách a pravidlech obchodu. A to všechno se děje paralelně a pro Evropskou unii to má velký zájem. Závěrem bych tedy řekla, že eh, toto zasedání je místem, kde se odhrává vážná právní debata, eh, kde se snažíme reflektovat eh, reálný vývoj ve světě, v národních právních rámcích, kde se tedy vychází z reálných korporátních struktur. Je zde tedy 90 eh, zemí, které se to účastní, ale je to určitý nástroj eh, možného nátlaku na Brazílii a dalších zemí. Proč potřebujeme silnější angažma EU? Je to eh, tím, že jak postupují jednání a debaty, tak je třeba říci, že pouze aktivní země Eh, budou se snažit tyto eh, nástroje ovlivňovat a eh, vidíme, že je zde velice aktivní Rusko nebo Čína a mm, roste frustrace z toho, že Evropská unie není schopná být aktivnější například v oblasti ochrany lidských práv. Oni také, Rusko, Čína, oslavují, oslabují zmínky o Eh, právech environmentální a tak dále. Za druhé, je zde mnoho odkazů na evropské právní nástroje, čili to přirozeně je eh, pro Evropskou unii prostorem pro to, aby se více angažovala a promítala svou legislativu do mezinárodního prostoru a dále eh, mobilizuje se mnoho aktérů. Měli jsme tam více než 270 zástupců občanské společnosti z celého světa. Eh, organizovali jsme spojenectví eh, kolem této dohody. Angažují se také ITUK a další odborové organizace Eh, také církevní aktéři, eh, aktéři z akademického prostoru a tak dále. Čili skutečně proto je o to důležitější, aby Evropská unie zde byla přítomna. No a pokud se týče biznisu a lidských práv, no tak to je problematika, která samozřejmě se tady objevuje. Jsou to prostory, které se navzájem doplňují eh, a chybí tady právní rámec. Čili je to prostor pro debaty a pro stavení mostů mezi oběma těmito oblastmi. Takže na závěr mohu říci, že parlament už provedl mnohé. Eh, vaše rezoluce eh, nás seznámila s takovým průřezovým pohledem eh, z více výborů a účastnili se tam také členové Evropského parlamentu. Je tady důležité, aby se tam Eh, účastnili mnozí, eh, třeba v eh, říjnu možná nebyli úplně všichni přítomní, kteří chtěli, ale bude u další příležitosti. Také si myslím, že je tady ještě další aktér, výbor ECOSAC, který Eh, vypracovává jakési prohlášení a tak dále, organizuje slyšení, takže možná parlament by je mohl pozvat eh, na slyšení a prezentaci její činnosti. Eh, budou pokračovat další kroky, například právní analýza, ta už byla de facto dokončena, nevím, jestli parlament o tom něco ví, Eh, tady je možno stimulovat příští kroky, více konzultací, máme tady řadu termínů pro jednotlivé části procesu, například eh, eh, v listopadu bychom měli mít konečné výstupy z říjnového mm, zasedání, pak se bude prezentovat revidovaný návrh, dále ke konci roku se bude jednat o rozpočtu, to bude v prosinci, no a v neposlední řadě eh, také je třeba, aby mm, také komise, nastupující komise, eh, se rozhodla o, o svém angažmá. Tady je třeba skutečně nastartovat. Eh, no, máme tady petici, která, kterou podepsalo přes 675 tisíc lidí a toto je vlastně otázce ISTS a tak dále. Eh, také eh, je to výraz veřejné podpory narůstajícího angažma Evropské unie. Denise, merci beaucoup eh, pour la présentation. Je vais directement donner... Prezentaci a slovo dostanou poslanci, kteří se prají, přejí. Takže kdo chce slovo? Jsem čekala že si vezmu slovo služba pro nižší činnost a komise, myslím, že to jsou. Je jasné, že potřebujeme takovéto eh, povinné normy. protože musíme zajistit, že evropské firmy nejsou namočeny do žádných porušení lidských práv. To jsme slyšeli od našich prezentátorů i obecně v tomto výboru. To je naprosto zřejmé. Těší mě také, že EU teď může jít tím směrem, kdy členské státy dají mandát k účasti na jednání. Že teď je důležité zahájit podrobnou analýzu revidovaného um, návrhu, ale pořád jsou tu určité i nejednoznačnosti právní odpovědnost. Definice musí být naprosto neprůstřelná, aby bylo jasné, i o jakou odpovědnost A Mě by zajímalo, co na to SVČ a Evropská unie, komise, co si myslí ohledně revidovaného působnosti té dohody. Také otázka lidských práv. veškerá, eh, hovoří se o veškerých lidských právech. A nemělo by se to definovat lépe? Třeba veškerá mezinárodně zaručená práva nebo něco podobného. Také mi přijde, že jsou tu některé obskurní záležitosti týkající se zodpovědnosti, protože se podíváme na moderní řetězce, ty jsou tak komplexní. A některé z těch prvků se skrývají v tom řetězci. Já myslím, že je důležité pomyšlet na to, zda by neměla být nějaká kaskádová odpovědnost, aby například subdodavatelé zase za, zaručovali tu svou část. Jinak to bude dosti ošemetná situace. Kdy bude zodpovědná jenom ta hlavní firma musíme začít vypracovávat, rozpracovávat ty důležité prvky této dohody. A konečně. Slyšeli jsme, že Evropská unie by měla přinést vlastní nástroje. Nástroje ano. Ale jsme teď v situaci, kdy můžeme mít due, eh, due diligence na evropské úrovni. Neměli bychom to, to, to není v vzájemném rozporu. Evropská unie by byla samozřejmě silná, když uděláme naši práci doma. Můžeme požádat novou komisi, aby řádně implementovala tyto principy o lidských právech UNGP, k nímž se všichni připojujeme. Miguel? Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pravdou je, že bych si také byl býval rád prvně vyslechl komisi předtím, než promluvím, protože je důležité, co nám chce říci komise a zejména, co se bude obhajovat. A říkám to proto, že Evropská unie tvoří část eh, jednání, to je samozřejmě dobrá zpráva. Uvidíme, jak se to bude konkretizovat, ale může to být také špatná zpráva, že to, co až dosud obhajovala komise ohledně této smlouvy, to nebylo to, co obhajovaly eh, ty další organizace. To jsem chtěl připomenout. Ale nejen to, že ty další organizace obhajovaly něco jiného, ale že my jsme v parlamentu odhlasovali něco jiného. Tedy ani Evropská komise neobhajovala to, co odhlasoval parlament. Takže jsem si chtěl vyslechnout komisi, aby nám řekla, co bude obhajovat, na jakém základě se bude účastnit. Máme tu závaznou dohodu. Do jaké míry ale už sníží vlastně ten obsah textu, který je v návrhu. V návrhu. Protože pak tu budeme mít nakonec něco, jako to bylo eh, s tím, s tou dohodou OIT z 60, eh, 68. Nakonec to může být vlastně zbraň, která se otočí vůči nám. Takže jak, když nasloucháme tady, eh, že to bude závazná dohoda, tak si myslíme, že to asi nešlo nějak změnit, tu dohodu, tak, aby se to nakonec neobrátilo proti těm, kteří obhajují lidská práva právě ve věci těch nadnárodních podniků. My máme i příslušný soud, který poukazuje na ty situace, kdy dochází k porušování ze strany nadnárodních podniků, ale právě opravdu bych si rád první vyslechl tu komisi. Děkuji a Irina. Děkuji. Já jsem k tomu ještě chtěla doplnit dvě věci k tomu, co řekla kolegyně Hautala. Ta první věc se týče té závazné due diligence v dodavatelském řetězci. Také tu zaznělo, že existuje legislativa v členských státech, eh, pak eh, také účast eh, na určité legislativě týkající se otroctví ze strany Spojeného království. Já bych k tomu řekla, že eh, mám eh, určité znalosti z mé předchozí eh, profese a mohu tedy říci, že je třeba brát v potaz celou řadu aspektů, jako třeba konec dodavatelského řetězce a třeba případy dětské práce pak obchodování s lidskými bytostmi, což je zase taková nová forma moderního otroctví, takže jsem chtěla vědět, zda v tom novém návrhu revidované smlouvy je toto obsaženo. Bernd, ohledně komise ASVČ, pokud tomu rozumím, tak Rusko a Čína je také předmětem tady toho revidovaného návrhu textu. Oni nepřijali tento revidovaný text jako podklad pro další jednání. Takže jak vy na to nahlížíte, co se bude dělat? A pak naši nejbližší obchodní partneři v případě té, toho hodnotově založeného obchodního řetězce, tedy Čína a Japonsko, nebyli přítomní v posledním kole jednání. Existují proto nějaké důvody? Dvě otázky. Takže, co se týče sice, tak hovoříme o té závazné smlouvě. A Evropa vždy se stává multilateralismu, ať už je to v rámci COP21 nebo v jiném kontextu. A tady vidíme určité váhání ve vztahu k multilateralismu. Takže jak to sice vnímá z tohoto hlediska? A jak to vnímáte v tom kontextu, že evropská regulace by doplnila tuto záležitost z hlediska odpovědnosti podniků? Co se týče SVČ, tak tady vidíme, že už 4-5 členských států mají návrhy uh, ohledně odpovědnosti podniků, nejenom těch operátorů státních, ale viděli jsme třeba v sektoru kaká. Pokud není eh, regulace, tak je to samozřejmě by mohl být problém. A komise většinou nečeká na mandát, ale naopak předkládá návrhy radě. Jak je to možné, že komise v tomto nepředložila žádný návrh? Jako třeba na rozdíl od T-typu, kde byla jedna stránka, když tady vyjednáme obrovské eh, dohody. Jak je možné, že navzdory veškeré své kreativitě ne, nepřipravila komise žádnou formulaci. Ja, ja, vous avez la parole. je Très vite. Um, um, Já jsem se chtěla připojit k tomu vašemu dotazu, protože mě také zajímalo to, proč tu není mandát, zejména když se zadíváme na další mezinárodní vyjednávání, jako ta mezinárodní obchodní jednání, tam vždy velice rychle dosáhneme mandátu, takže by mě opravdu více zajímalo, kde je ten problém, zda některé členské státy to nepřejí, které státy to jsou, protože když už tu máme postoj Evropského parlamentu, tak by bylo dobré opravdu v tomto pokračovat a vědět, eh, třeba které členské státy si nepřejí se účastnit, a nebo kde je tedy ten další problém. A pak, to už jsem zmínila minulý týden na výboru INTA, eh, ohledně dohody s Větnamem, myslím, že je tu nerovnováha mezi eh, tím, jak ochraňujeme investory, že je to příliš jednostrané, a pak na druhou stranu, co se týče ochrany lidských práv a životního prostředí, že tady nejsou žádné kroky kupředu. Myslím si, že to je velká nerovnováha a je třeba se tomu věnovat. Takže předávám slovo zástupcům SICE a potom SVČ. Denis, máte slovo. Děkuji. Já pohovořím stručně proč EU váhala v tomto procesu. Myslím si, že EU v roce 2014 chtěla dále pokračovat s těmi závaznými principy a ten proces byl do určité míry, řekněme, zacílený na určité nadnárodní podniky spíše než, řekněme, komplexně a s tou změnou v působnosti nástroje to tak určitě dnes už není. A myslím si, že ta skutečnost, že kritická EU e je tak zásadní v tím v tom procesu bylo také důvodem, proč se zapojujeme do diskuzí s dalšími zeměmi, které nejsou zapojeny, s tím, eh, že dojde tedy k dalšímu pokroku i eh, ohledně toho obsahu návrhu textu ale eh, ono je také na EU, na EU, aby říkali ostatním, dívejte se, ono to stojí za to, připojte se k nám a toto je cesta, která jde správným směrem. A pak ten vývoj ohledně due diligence, třeba naše organizace pracuje na obou stranách a my si přejeme postupovat paralelně. To může posílit opravdu zapojení EU v té práci eh, ohledně smlouvy. A eh, nyní jsou tam odkazy na francouzskou legislativu, nejen na britské nebo i třeba holandské eh, zákony. Je důležité aby se ty postupy eh, hýbaly kupředu a aby to byla pravdová synergie. Ty diskuze, které probíhají v té oblasti dohody na úrovni OSN, tyto diskuze pak eh, vedou k dohodám nebo k, k pokrokům na jiných stranách, na úrovni OSN, na úrovni EU. Určitě to má pozitivní vliv, určitě to může tedy mít následně zase vliv v jiné oblasti, takže uvidíme, jak od toho října to eh, povede tedy k možnosti EU se účastnit a i v té oblasti tedy due diligence pro um, životní prostředí. A nyní tedy máte slovo. Padla tu uh, obrovská kupa otázek. Na úvod chci říci, že více než uh, souhlasím s tím, co řekli poslanci Lange a Hautala, tedy že due diligence funguje a já jsem také předsedal eh, skupině na úrovni OECD, eh, kde se zapojovala celá řada aktérů tedy zapojení občanské společnosti i eh, těch nadnárodních podniků a to z toho vyplynulo. Ale samozřejmě pak je tu ta složitější stránka věci, tedy následující kroky. Zřejmě jste slyšeli nebo četli, Někteří z vás jste byli v Ženevě. My jsme samozřejmě museli vyřešit určité problémy. Ještě probíhá interní analýza Paní poslankyně Hautala řekla, že tu stále jsou nedořešené otázky ohledně návrhu smlouvy a nemáme vyjednávací mandát, ale ano, řekli jsme, že to může být přidaná hodnota možným závazným právním nástrojem, kterým se posílí ochrana respektování lidských práv. Nejenže se zajistí rovná pravidla, jak celá řada z vás poukázala, a také a hlavní zpravodaj vzal v potaz celou řadu poznámek vyjádřených jak ze strany EU, tak OSN a to je důležité právě pro vytváření těch závazných principů. A zase celá řada účastníků té diskuze v Ženevě eh, to vyjádřila, že jenom něco okopírovat a uplatnit tady do toho závazného nástroje, to je těžko proveditelné. Je třeba na tom ještě zapracovat. A stojí za to říci, že eh, předseda nechal, eh, určitě vykonal velký kus práce, když ta ideologická stránka věci, jak si byla z toho oddělena. Všeobecná atmosféra tam panovala taková, že nedocházelo ke konfrontacím a také jsem byl rád, že EU byla schopna se připojit k tomu závěru z toho zasedání. A pak samozřejmě to páté zasedání o revidované smlouvě, v podstatě je to teprve druhá opravdová revize, nás přibližuje k takovému opravdovému nástroji, který bude mít tu opravdovou přidanou hodnotu. Bude to nástroj, který bude z právního hlediska hlediska zdraví, proveditelný i prosaditelný. A pak e, třetí část bude to nástroj, který bude mít silný průřezově přes e, hraniční nebo nadnárodní e, jaksi dopad a fungování a obhajoval bych toto před vašimi třemi výbory protože jsme zaslechli mnoho připomínek, dotazů, objasnění a zatím ještě před námi velký kus cesty, jak bylo poukázáno ze strany hlavního zpravodaje a paní Oukler řekla, další návrh textu bude připraven do června příštího roku, takže ještě před námi velká cesta, než to bude opravdový podklad pro práci pro eh, nějakou zásadní mezi eh, vládní práci na úrovni jednání. A chci to říct upřímně, někteří z vás na to poukázali, to jednání nebude určitě procházka zahradou. Doložím to dvěma příklady. Pan poslanec Lange se na to ptal. I v té působnosti smlouvy africká skupina obhajuje své postoje o nadnárodní spolupráci pouze. Vyslechli jsme si čaj, Čínu ohledně článku 5, kde uplatňuje to samé a navíc se jim nelíbí žádná povinnost due diligence pro uh, smlouvy ze uh, st, eh, ze strany uh, partnerů státu pouze pro nadnárodní společnosti. Čína je tedy velice angažovaná, ale také velice kritická. Rusko, tam je to těžko k posouzení, jsou do určité míry zapojeni. Máme tu podobně naladěné partnery a neočekávám, že v blízké budoucnosti nezávisle na zapojení EU nějakou změnu postoje USA Mm, Švýcarsko, myslím, na to nahlíží podobně jako EU, takže Švýcarsko zřejmě bude aktivní. Tam panuje takové občanské iniciativy i ohledně due diligence. Pak třeba Norsko, tady si myslím, že také bude blízko postoje EU. Kanada a Japonsko, tam je to takové ještě nejisté. Analýza EU návrhu textu smlouvy, tady bych asi úplně nesouhlasil, že je to u konce. Není to ještě u konce. Ten první návrh textu byl rozeslán a ještě se na tom pracuje. A co se týče otázky, zda a kdy eh, projednávání eh, těch pokynů, tak podle našeho názoru ideálně by nová komise by na to měla začít pracovat dříve než později. Uh, Samozřejmě vlak se rozjel a ideálně by tedy komise měla mít možnost formálně rozhodnout, zda se ano či ne EU zapojí. Takže ono to bude opravdu záviset na té nové komisi, to rozhodnutí. Já nemohu zatím poukazovat žádným směrem. Není na mě, abych posoudil, jak bude postupovat nová komise. A pak zajímavé, celá řada vás poukázala na to, co dělá EU interně. Samozřejmě je to v souladu s akčním plánem o financování udržitelného růstu, schváleného v březnu 2018. Generální ředitelství finan- nyní analyzuje provádí tedy tu analýzu komplexní studii a předeslal jsem, že v Ženevě poslancům, zástupcům nevládních organizací, občanských společností a zástupcům třetích států EU si přeje due diligence, ale formální zapojení té pracovní skupiny bude záviset na rozhodnutí z Bruselu ohledně tedy vyjednávacích pokynů. A paní poslankyně Arena to eh, rozhodnutí je třeba učinit a můžete mít tedy ty rozšířené nebo méně rozšířené pokyny pro vyjednávání. A existence této legislativy ve věci due diligence, tady si myslím, že parlament je takovým, řekněme, spolutvůrcem nebo směrovatelem budoucí evropské politiky, takže závisí tady i na té naší vlastní míře angažovanosti na mezinárodním poli. A Rada pro zahraniční záležitosti v oblasti obchodu, která bude zasedat za devět dní, tak tam členské státy budou projednávat právě bod o zodpovědném eh, postoji v podnikání. Samozřejmě bude to projednáno v rámci bodu různé, ale bude tomu věnovan tedy určitý časový prostor. A souhlasím s těmi, kteří říkají, že když uděláme náš kus práce, tak pak budeme lépe připraveni v Ženevě. To ale neznamená, že musíme úplně předjímat to, než se učiní formální rozhodnutí ohledně těch vyjednávacích pokynů. No a myslím si, že jsem přímo či nepřímo zodpověděl velký počet dotazů, které tu z vaší strany zazněly, tak mi prosím připomeňte, pokud jsem na něco zapomněl. Ano, ještě co se týče závěru hlavního zpravodaje, on stanovil celou řadu aktivit, včetně eh, meziregionálních konzultací. A co se týče eh, tak návrhu textu bez těch jednacích pokynů, tak EU nebude moci činit další připomínky, než jaké učinila v průběhu zasedání v rámci e, návrhu na připomínky a zbytek bude záviset na nové komisi. A já si myslím, že mohu důvěřovat tomuto parlamentu, že bude obhajovat věc due diligence. A tady to není o tom, že musíte nás přesvědčit. Zda to funguje, musí tak přesvědčit nové komisaře a to nebude lehký úkol. Ano, víme, že jsme s vámi hodně pracovali. Já vím, že víte o due diligence hodně, takže víte, že jsme hlasovali mnoho usnesení na toto téma. A tudíž je, teď jde jenom o to, abychom to pokročili. Už jsme na tom pracovali hodně. Děkuji vám za vaši účast a těšíme se, že vás znovu uvidíme. A poslední bod – Příští zasedání 2. prosince 15 až 18.30 a 3. prosince 9 až 12.30 a 14.30 až 18.30. Český večer a tím končíme.